No. Okay, mes chers collègues, monsieur... Kolegové, pane komisaři, navrhuji, abychom zahájili. Chci poděkovat novinářům, eh, kteří takto měli eh, příležitost eh, pořídit určitý obrazový záznam z této schůze. Un peu de silence, je vous prie. A prosím vás všechny o klid. Připomínám, že jde o společné zasedání výboru hospodářských a měnových záležitostí a zvláštního výboru pro eh, daňová rozhodnutí a tyto oba výbory vyjádřili přání se sejít s panem komisařem Moskovisem. Já vám děkuji, pane komisaři, že jste přijal pozvání abyste jednak představil eh, návrh, který byl přijat 18. března Evropskou komisí a abyste i zareagoval na otázky našich zpravodajů a ostatních členů. Seznámil jste se eh, s programem. Eh, program v podstatě se týká pouze tohoto slyšení s panem komisařem, pokud nejsou další Eh, připomínky, tak lze program považovat za odsouhlasený. Ještě připomenu, že jak je již pravidlem v našich výborech, tak naše zasedání je veřejné a vysílá se na internetu. Dám slovo mm, panu mm, spolupředsedajícímu Ferberovi za výbor Ekon. Eh, Děkuji. Eh, já bych chtěl omluvit našeho pana předsedu, který průběhu odpoledne se dostaví do Bruselu. Eh, za nás, Ekon, pro nás je důležité, a že máme toto společné slyšení, společné zasedání, společně si vyslechneme komisaře Moskovisiho. Já vás vítám i jménem hospodářského měnového výboru a rád bych eh, upozornil na pár věcí. Jednak eh, na to, že nám jde především o to, že komise předložila návrh o výměně informací v souvislosti s eh, daňovými pravidly. Hospodářský a měnový výbor má, eh, je příslušný pro daňové otázky a my, jakmile už budou jmenováni eh, zpravodajové, tak se s tímto návrhem komise budeme zabývat. Proto tedy toto společné zasedání dnes. A potom za druhé bych rád upozornil na to, že hospodářský a měnový výbor Eh, přijal nebo zadal zprávu eh, pod vedením paní Doc a pana Niedermayera eh, bude tato zpráva připravena a tato zpráva hospodářského měnového výboru bude vycházet z výsledků práce výboru AXE a bude vydávat doporučení pro komisi a nové legislativní návrhy. Tolik možná pro doplnění nebo pro další zdůvodnění, proč jsme dnes uspořádali toto společné slyšení. Já vám všem eh, velice děkuji a děkuji tobě, Alene, za vynikající spolupráci mezi těmito dvěma výbory a vracím ti tímto slovo. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji Markusi, pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Eh, mm, pánové předsedové, dámy a pánové, místo předsedové, dámy a pánové, členové výboru. Já myslím, že to je poprvé, kdy jsem tady na vašem společném a zvláštním výboru, který se zabývá otázkou zdanění v Evropě a konkrétně zdanění podniků. Eh, minulý týden jsme již vedli diskuzi na toto téma a tehdy jsem se vyjádřil v tom smyslu, že situace zdanění podniků eh, v Evropě je něco, co nás zdeklidňuje, protože žijeme v otevřené ekonomice a chybí zde koordinace těchto našich politik a daňových pravidel, což je eh, velký problém pro celou Unii. Tyto eh, systémy jsou velice eh, odlišné a často nečitelné a tudíž neefektivní. A pokud jde o podniky, nezapomínejme, Hm, tak eh, tam se vytváří bohatství, tak eh, eh, v podstatě pro ně ta fiskální pravidla jsou rozstříštěná na vnitřním trhu a takže je velice těžké a nákladné tedy se adaptovat a často jsou to podniky evropské i zahraniční, které zatím nemají úplný přístup na vnitřní trh a naráží na velké překážky, což je velký problém pro nás. A pokud jde o daňové orgány, tedy eh, orgány, tedy eh, finanční orgány, tak je problém s výběry daní. A mm, protože i kvůli tomu, že často tyto subjekty plánují velice agresivně své daně a využívají rozdílů a nekoherentnosti mezi těmito daňovými systémy. A teď především je to důležité v okamžiku krize, kdy občané museli hodně přispět na snižování, přispět k snižování deficitu, tak to nelze tolerovat takovýto stav. Je to otázka otázka etická, otázka spravedlnosti, otázka vnímání. A teď, pokud je otázku suverenity státu, tak zde tyto státy soutěží o ty nejnižší daně, a což znamená, že eh, berou do úvahy pouze daně, které chtějí, aby byly u nich atraktivní a mm, neberou do úvahy ani rozpočty a často je, jsou, je to soutěž velice nekalá a eh, často to nejsou ani státy, ale podniky jako takové, které určují, eh, kolik budou zdaňovat. A teď tento systém, ten se ukázal velice nespravedlivým a je na úkor všech ostatních subjektů, ale i vzhledem k této situaci, jaká je, tak pořád ta dohoda eh, o daních je v nedohlednu, eh, což je v podstatě eh, zásadní pro tu společenskou dohodu mezi občanem a státem. Je to situace tedy, kterou bych nazval kritická. Znamená to, že musíme jednat rychle a velice obsáhle. Já jsem si toho vědom. A já si myslím, že to jde daleko za rámec toho eh, balíčku transparentnosti, který je sám o sobě revoluční, byl přijat před dvěma týdny. A já eh, mám stejné cíle jako parlament a to je třeba, abychom zůstali nebo znovu se stali důvěryhodnými, proto je třeba nastolit fiskální spravedlnost eh, v EU a mezi členskými státy. Je třeba, abychom měli skutečný vnitřní jednotný trh i z fiskálního pohledu, abychom měli transparentní, předvídatelný rámec pro podniky a aby spotřebitelé opět měli důvěru. A dále eh, i samozřejmě eh, eh, v tomto demokratickém rámci chceme, aby daně byly ve službách našich politických priorit, což je hlavně tedy růst a zaměstnanost. To je hlavní priorita našeho mandátu. E, řešení existují, již je známe několik let, jako, e, ale to jejich realizace bude znamenat e, vysoké nasazení nás všech a především musí se angažovat členské státy. Ty nesou hlavní odpovědnost za daně a mají v této otázce poslední slovo, jak víte. Samozřejmě jakékoliv daňové předpisy znamenají jednomyslné hlasování, což je velice náročné a často tam jsou různé blokace. A proto je třeba se chovat eh, in, inteligentně. My tedy jako instituce i veřejné mínění musí apelovat na státy, aby se zhostili své odpovědnosti. Tato situace je velice tedy naléhavá a já doufám, že členské státy se dohodnou na ambiciozních řešeních, která jsme navrhli a která budeme do budoucna také dále navrhovat. Já jsem řekl, že eh, je třeba jít za rámec balíčku transparentnosti, ale již, již sám o sobě to je docela revoluce. Návrh komise, vy znáte, to je návrh o e, e, automatickém výměně informací o daňových rozhodnutích. To je velice důležité, proto abychom vytvořili transparentnější daňové prostředí, spravedlivější prostředí v Unii, ale to je pouze první krok. Čekají nás další kroky které musí podniknout nejenom komise, ale hlavně členské státy. Je nezbytné posílit legislativní rámec a zavést úzkou spolupráci mezi finančními zprávami členských států. A dovolte pár slov eh, k určitým faktům, jak je to s tím balíčkem transparentnosti, který byl komisí přijat. Eh, ústředním prvkem tohoto balíčku je návrh, který se týká výměny informací o e, daňových rozhodnutích. O co jde? Jde o to, aby všechny členské státy měly k dispozici informace o dopadu rozhodnutí jejich partnerů e, v oblasti daní. Tento návrh je jednoduchý. Ten vychází ze směrnice o správní spolupráci v oblasti přímých daní. Tato směrnice vytváří rámec, který umožňuje podnikům i finančním úřadům, aby spolupracovali a i definuje, jaké informace si mají tyto finanční úřady vyměňovat. Některé informace se vyměňují automaticky, jiné na vyžádání, jiné spontánně. A ze zkušenosti, eh, já jsem byl ministrem financí v velké země, tak vím, že když eh, eh, je Eh, to tedy, když ta informace eh, je vyžádána nebo je spontánní, eh, tak buď ta informace přijde, nebo přijde v určité kvalitě a tak dále. Proto chceme zavést vysoký standard a to je automatizovaná nebo automatická výměna informací. To bude nezbytný předpoklad. Tato směrnice stanoví i další způsoby, spolupráce jako společné audity, tedy kontroly, společné návštěvy úředníků a tak dále. Dále, to, to všechno je možné po novelizaci této směrnice v prosinci 2014 a všechny státy při této příležitosti se zavázaly, že si budou automaticky vyměňovat veškeré finanční informace pro daňové účely v souladu s mezinárodní normou OECD. A samozřejmě nadnárodní společnosti mají integrovaný přístup k eh, trhu v EU, ale eh, eh, takže jde o to, aby tato směrnice také umožnila podobné chování finančním úřadům, aby se chovali integrovaně aby se vyrovnali takto těm nadnárodním společnostem. Komise se tedy zavázala, že ta transparentnost půjde za rámec těchto eh, daňových rozhodnutí, tak aby Evropská unie se stala skutečným průkopníkem v této oblasti v celém světě. A mm, i mm, první možností by mohlo být, jak i říká váš parlament, rozšířit to mm, tedy na eh, určité, určitý větší počet sektorů, kde by se vědna, vyměňovaly tyto informace třeba o eh, zaplacených daních podle jednotlivých zemí kdyby se toto vyměňovalo. Mm. A samozřejmě to Eh, tady jde o to, aby všichni dobře věděli, jaký je dopad těch správních rozhodnutí na, na ekonomiku jednotlivých států. Další možnost by bylo aplikovat eh, doporučení OECD, to jsou ty zprávy podle jednotlivých zemí, to se očekává na podzimu roku 2015 a tam se vyžaduje, aby podniky nadnárodní, podni, nadnárodní firmy poskytovaly určité informace finančním úřadům. Komise zatím nerozhodla, jak postupovat protože to asi bude vyžadovat hlubší analýzu. Ale tady vám říkám rovnou, budeme mm, pracovat ze všech sil, abychom měli po ruce tuto analýzu, která bude nezbytným předpokladem pro další návrhy. Já osobně jsem se v tomto osobně angažoval, osobně jsem se k tomuto zavázal jako jednotlivec. Ale můj účel je skutečně jít co nejdále v tomto. A na to musíme mít určité studie, analýzy, abychom věděli, co potom můžeme přijmout a co ne. Je třeba mít solidní základ. Zde jsme již měli takový pokus eh, skoncovat s, eh, s tou daňovou soutěží. To bylo v 90. letech, kdy byl nakonec vytvořen ten takzvaný kodex o zdanění podniků, ale je pouze dobrovolný, mezivládní a ale umožnil, že jsme mohli zrušit několik problematických daňových režimů v průběhu doby se víc a více propracovávaly tyto různé atraktivní daňové režimy a ta pravidla kodexu tomu nejsou uspůsobena dnes. Nebylo možné tedy jednat razantně podle tohoto kodexu. Proto komise se teď zamýšlí nad způsobem, jak zlepšit tento kodex. Dále, abychom bojovali proti podvodům a daňovým unikům, a obcházení daní, tak je třeba je kvantifikovat nejprve, abychom potom mohli posoudit, jak jsme byli efektivní. Komise bude spolupracovat s členskými státy, budeme schromažďovat spolehlivé údaje o rozsahu a ekonomickém dopadu daňových podvodů a úniků. A i e, e, můj, můj, e, moje kolegyně, mm, ta již má komisařka již má k dispozici určité informace o jednotlivých podnicích, Hm, a to zatím nespadá do mého portfolia, tedy, jak víte. A nakonec eh, v tom eh, v ekonomickém světě hm, je nezbytná transparentnost, proto musíme i jednat za našimi hranicemi. Proto budeme spolupracovat nadále s OECD, s OECD, s G20 na projektu BEPS, to je projekt, eh, který se týká boje, boje proti daňovým únikům. Já osobně jsem se již k tomu zavázal, že budu pokračovat, až budu tady ve funkci v komisi, že budu pokračovat s tímto projektem a e, v příštích týdnech se sejde valné schromáždění měnového fondu na toto téma. Budeme tedy bojovat proti daňovým unikům na celosvětové scéně. A proto je důležité automaticky si vyměňovat eh, fiskální eh, daňové eh, informace. Teď jsme i parafovali dohodu s, se Švýcarskem, teď nás čeká tedy Liechtensteinsko, San Marino a tady jde o to, abychom my byli průkopníkem při aplikaci tohoto mezinárodního standardu v G20. A kromě tedy otázek transparentnosti, tím budu už končit, pane předsedo, Eh, komise pracuje na akčním plánu, který se týká eh, nového přístupu ke zdanění eh, společností na vnitřním trhu, takže to znamená tam, kde budou realizovat zisky. Tady jde o to, abychom přiblížili místo zdanění s místem, kde se tvoří bohatství, což je nezbytné. Často ten subjekt se nezdaňuje ani v tom místě, kde tvoří bohatství, ani v tom místě, kde jsou zjištěny eh, ty daně. Takže to je problém. A eh, tento plán tedy bude následovat po plánu z roku 2012, který se týkal boje proti daňovým únikům a kromě tedy automatického eh, výmě, o automatizované výměny informací podle směrnice, tak jsme to změnili, abychom tam dali takovou klauzuli boje, boje proti únikům a obcházení daní, a bychom tedy, a teď otázka místa, kde je třeba zdaňovat zisky, to je zásadní věc v Evropské unii, a to především z důvodu unikátních charakteristik Eh, které máme v Unii, to znamená vnitřní trh a euro. A mm, vedle toho máme 28 daňových systémů. Každý stát má svá vlastní pravidla, vlastní cíle, vlastní priority. Evropská unie nemůže eh, pouze se opírat o výstupy z OECD. Ne, musí se snažit sama eh, harmonizovat, sjednocovat věci a já tedy na začátku června předložím k tomuto akční plán, tak abychom oživili diskuzi o projektu ACCIS, o hm, takzvaný eh, CCTB, tedy o společném základu eh, eh, daní hm, z příjmu právnických osob, a abychom tedy omezili i ty možnosti různých daňových manipulací, tak jak to dělají e, společnosti. Samozřejmě tady jde opět o otázku etiky, transparentnosti také. A ještě bych chtěl dodat, že e, e, u této, při této příležitosti ke konci roku ještě půjdeme dále, dále za hranici transparentnosti, což je nezbytný krok, ale teď přijmout nejprve mm, tento plán a jak jsme již naplánovali, tak komise přijme tento akční plán e, v létě a já jsem si jist, že určitě váš zvláštní výbor bude pozitivně přispívat, přispívat do přípravy tohoto plánu a do e, potom jeho realizace sledování jeho realizace. A pokud budete mít nějaké dotazy k tomu, rád odpovím. Děkuji, děkuji pane komisaři za tuto prezentaci, která byla velice stručná, syntetická a velice jasná. Nejprve dám slovo našim zpravodajům. Máme dva spolu zpravodaje za výbor TAX a za výbor EKON a poté dám slovo mluvčím politických skupin podle eh, požadavků, které byly vzneseny. Nejprve Elisa Ferrera spoluspravodajka za výbor TAX. Děkuji vám mnohokrát. Nós e muito obrigada sobretudo por ter... Děkuji. Já chci poděkovat, že eh, eh, eh, jsme že tedy jste přišli s tou iniciativou, to znamená odhodlaně bojovat proti daňovým podvodům a unikům, což je nezbytné odhodlání, protože jde o důvěryhodnost. Důvěryhodnost evropské agendy ve světle eh, eh, tedy eh, pro naše občany. Žádají to nejen občané, ale i malé střední podniky, protože občané přinesli velké oběti. Státy neměly dostatečné zdroje a zároveň zjišťujeme, že ve stejném evropském prostoru se toleruje eh, zacházení eh, eh, s podniky takové, že některé ani daně neplatí. Tato daňová soutěž nebo konkurence je něco neúnosného. Proto čekáme, Eh, netrpělivě rozhodnutí eh, komise, návrh komise, který by měl být přijat v červnu. Pane komisaři, vy jste nejprve zmínil jednu otázku, kde potřebuje určité upřesnění, a to je činnost OECD. Vy jste řekl, že máme jít za rámec toho, co teď máme. A eh, vy jste nastínil určité linie, kterých se je třeba držet, tak abychom i jak si hm, vzali do úvahy ty různé praktiky nadnárodních společností. Již začínají se rysovat některé části akčního plánu. Já se ptám, jak Evropská komise propojí tuto práci eh, eh, s, s tím, že tedy eh, musíme jít za rámec Eh, eh, toho, co chce OECD v našem regionu. Jak to propojíte tedy? A teď eh, na úrovni rady. Zjišťujeme, že i ty členské státy, které nejvíce profitují z této rozpočtové a fiskální války, tak začínají být citlivé na podobné řeči. A já se ptám, co tedy komise udělá? A co dělá? Eh, eh, eh, s těmi informacemi, které figurují v takzvané scoreboard. Je to tabulka o makroekonomické nerovnováze mezi členskými státy. Například pohyb kapitálu. Třeba té směrnice o zahraničních investicích. Tak v některých zemích to je nad všemi možnými limity. V roce 2013 například Eh, ve všech zemích došlo k poklesu atraktivnosti eh, minus, o minus 35%. A v případě Lucemburska zjišťujeme, že tam ta tabulka nám ukazuje, že tam je plusové číslo, eh, plus 216% větší atraktivita pro Lucembursko pro zahraniční investory. Je pravda, že samozřejmě komise se zabývá Eh, především rozpočty a deficity, ale v těchto tabulkách figurují i další zajímavé informace, které třeba používat. Eh, každá země si klade tedy otázku tuto. Nebylo by dobré, abychom, abychom byli daňově atraktivní a tím nalákali k sobě podniky? Mm, my na občany klademe určité nároky a neměli bychom je klást i na státy. E, situace je politicky velice nalehavá a tudíž bych ráda, abyste mi řekl, co parlament může očekávat od komise. Aspoň něco prvního nám nastíňte. Děkuji, Elise. A teď pokud jde o tu otázku na, na téma OECD, pan komisař by měl vědět, že zítra dopoledne budeme hovořit s panem Guriou, který přijde se svými spolupracovníky a pane řeším panem Sandemansem, který se zabývá touto agendou v OECD. A naš dalším zpravodajem je pan Michal Tojrer. Děkuji, pane komisaři. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, abych měl tři otázky. Jednak eh, chci poděkovat za to, že jste se dnes dostavil na náš zvláštní výbor, na naši společnou schůzi s hospodářským a měnovým výborem. Komise má, předložila nyní velmi ambiciozní návrh nové směrnice a já bych se chtěl zeptat, zda byste mohl Eh, z hlediska komise říci, proč tato automatická výběra informací v budoucnosti eh, by měla eh, zabránit zneužívání různých daňových systémů a v této souvislosti reaguji na to, že dřívější spontánní výměna informací evidentně nefungovala dostatečně. Ptám se, jestli můžete na základě svých stávajících znalostí jako komisař nebo z dřívější své činnosti eh, zdali eh, výměna, eh, kterou přinesla skupina Code of Conduct Group, zdali když se ukázalo, že ta výměna informací v minulosti nefungovala dostatečně. E, zdali je tomu opravdu tak, například v roce 2012 e, jsme měli skupinu Code of Conduct, která mm, z jejíž práce se ukázalo, že ty e, informace se nepředávají. Myslím, že se tehdy jednalo o Belgii, ale pravděpodobně se to týkalo i jiných zemí a proběhlo více takovýchto schůzek. A třetí otázka Můžete eh, nám třeba vyslovit nějaké doporučení, jak bychom eh, mohli v budoucnosti dosáhnout toho, aby eh, ministři financí chodili na náš výbor? Já jsem slyšel, že v hospodářském a měnovém výboru byly pokusy pozvat sem ministry financí. Možná, že byste měl pro nás nějaký tip, jak toho dosáhnout, aby třeba v létě ministři financí přišli mezi nás. A poslední otázka se týká FATKA. USA Mm, se eh, jak si eh, nehrne eh, do výměny informací týkajících se eh, občanů USA. A já se ptám, zdali v té mm, legislativní iniciativě Evropské komise je obsažen i pokus o reciprocitu, tedy aby USA také eh, předávali daňové informace směrem k nám. Děkuji. Děkuji, milí kolego. A nyní zpravodaj za výbor Ekon, pan Niedermayer. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, welcome. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Jsem rád, že vás zde nakonec přece jenom můžeme přivítat. Je to velmi obtížné téma. Podle mě nejde ani tak o otázku daňové konkurence, ale jde o něco, co je zásadně špatně, to znamená naprosté odpojení hospodářské aktivity od zdanění, což je velice vážné téma a myslím panuje poměrně silný koncensus, že takovéto praktiky zde již vidět nechceme. Nicméně teď je otázka, jak to efektivně zvládnout a to bude daleko složitější. Chci vám poděkovat za to, co jste již udělal. Všichni se shodneme na tom, že jsme na začátku celého procesu. No a mohl bych zopakovat i tu otázku, která právě padla o tom rozsudku v daňové oblasti, ale počítám, že všichni víme, že tyto rozsudky jsou pouze součástí celé věci a celý, ta, celý ten problém je daleko, daleko komplikovanější. Řekl bych, že spoléhat se na analýzy OECD, co se týká metodiky, jakým způsobem korporace přelévají daně z jedné země do druhé, aby ve finále platili méně, to je něco, co bychom mohli využít. A k mým otázkám dovolte mi ptát se obecněji, protože i naše práce právě začala. První otázka tedy, jaká opatření osobně myslíte, že jsou nejslibnější v rámci pracovního programu komise v této oblasti a jakým způsobem tato opatření zajistí, že ve finále skutečně dojde ke zlepšení stávající situace při rozumných nákladech. Doufám, že politika bude založena na důkazech, že budeme přesně vědět, čeho chceme prostřednictvím dané politiky dosáhnout a jaké, bude, jaké to bude mít dopady. Druhá otázka, jak vnímáte otázku transparentnosti a stanovování standardů eh, v práci na boji s daňovými úniky v oblasti korporátních daní a které části těchto opatření jsou nejvíce opřeny právě o téma transparentnosti a stanovování standardů. A naopak, ve kterých oblastech si myslíte, potřebujeme další legislativní návrhy? protože fakt je, že transparentnost a stanovování potřebných standardů nám asi nestačí. Děkuji a hodně štěstí. Merci, mon cher collègue. Děkuji, milý kolego. Další spoluspravodaj za hospodářský výbor je kolegyně Doc. Děkuji, dobrý den. Vítejte, pane komisaři. Vítám většinu, velkou většinu z toho, co jste řekl a vítám i váš celkový přístup. Myslím si, že vaše závazky vůči daňové spravedlnosti jsou skutečně velmi dobré. I já mám tři dotazy stejně jako všichni ostatní. Nejprve, co se týká transparentnosti a reportingu země od země. Jistě víte, že momentálně probíhá určitý záměr toto zavést do směrnice o právech podílníků, což je snaha, kterou podporuji, protože už teď máme mm, jaksi důkazy o tom, že kromě dalších sektorů nám CBCR podnikne také další potřebnou podporu pro investory. Eh, PWC asi není příliš razantní a i oni navrhují, že eh, tento záměr by mohl posílit konkurenceschopnost a zvýšit půjčky. A pak zde máme ještě průzkum mezi generálními řediteli hlavních společností, z nich šest z deseti se shodlo, že nadnárodní podniky by měly publikovat své daňové závěrky a daňová přiznání země, zemi od země. Takže v této oblasti bychom se skutečně asi měli pohybovat co nejrychleji, protože máme důkazy, že to je žádoucí. Nicméně pakliže chceme ještě další důkazy, ráda bych eh, vám doporučila zcela nezávislou analýzu. Konec konců pamatujme na eh, vaše vlastní komuniké, že je potřeba pamatovat na výhody CBCR, nejenom na náklady. Dále vítám to, co říkal pan komisař o etickém kodexu a o příslušné komisi. Myslím si, že je na místě přeskoumat, jak tato tělesa pracují, nicméně ráda bych požádala komisi aby eh, také přeskoumala práci fóra pro nastavení cen transferu. Tady zabraňujeme v podstatě eh, dvojímu zdanění, nebo máme zabraňovat. Ono eh, spíše se v minulosti zabraňovalo dvojímu nezdanění, že ano, a to není žádoucí. No a nakonec má frakce by chtěla, abychom měli jasnou definici, co to je daňový ráj napříč Evropou a měli bychom mít i černou listinu tradičních jaksi společností, které eh, podnikají daňové úniky. Eh, nevím, my jsme vypracovávali eh, jakýsi seznam toho, jak se rozpoznají nekalé daňové postupy. Třeba by něco takového mohlo být na evropské úrovni. Děkuji, milá kolegyně. Teď dám slovo panu komisaři a poté přejdeme k dalšímu okruhu otázek od členů. Pane komisaři, všechny vaše příspěvky v podstatě ukazují, jak toto téma je politicky aktuální a e, že je třeba, abychom e, se ho zhostili e, zodpovědně a razantně a že zde musí existovat plodná, efektivní spolupráce mezi komisí a parlamentem. Takže to pořád opakuji, proto, aby, proto je třeba, abychom společně se zabývali návrhy nekalá daňová soutěž, tak jak to teď známe, tedy a takzvané agresivní plánování či optimalizace, to je neakceptovatelné pro naše spoluobčany a tudíž je třeba, abychom e, se k tomu postavili velice odhodlaně a šli co nejdále v této věci, protože to podkopává naši konkurenceschopnost. Zde e, e, tedy to bude moje linie. Potom zde padla otázka jaký vztah s OECD. Já vítám iniciativu BEPS od samého počátku, protože ta změnila hodně věcí, které jsou velice důležité eh, na mezinárodní scéně. Mm, I zapojila se do toho G20 a ministři financí, evropští ministři financí, britský, německý, italský, španělský, podpořili tuto iniciativu hned na začátku a v G20, já jsem skutečně viděl, že mm, se tam velice dobře ujala. A proto je třeba spolupracovat s OECD a to je jeden z mých závazků. Zároveň plán OECD, o kterém se ještě pořád jedná, tam jde o to zavést spontánní výměnu informací o daňových rozhodnutích E, především těch, které se staví preferenčně k daním. Ale my navrhujeme něco širšího a já jsem rád, že Evropská unie e, zítra, doufám, půjde dále za tento rámec. Proč? Opakuji. Naše výměna je automatizována, automatická, e, protože se bude týkat těch přeshraničních rozhodnutí a především bude to právně závazné. Eh, na rozdíl od OECD, které je samozřejmě celosvětovou instancí, je to spíše koordinační instance, mm, která spíše se politicky zavazuje k věcem, ale my jsme něco více. My jsme Unie, která má legislativní eh, kompetence a proto půjdeme dále. Již pan Juncker navrhl eh, představitelům G20, že naše aby ta automatická výměna eh, byla globální. To již bylo navrženo v Brisbane v roce 2014 a opět eh, v Istanbulu to padne a já to zopakuji ve Washingtonu na zasedání G20 za pár týdnů. A proč tedy se, eh, proč tedy nebýt hrdí na to, že jsme schopni být průkopníky v této věci? Pan Toiler i e, hovořil o Fatka a o e, Američanech e, a jak padlo bankovní tajemství. To je iniciativa Američanů. Já bych rád, abychom i my také iniciovali určité věci, abychom my byli průkopníky, kterou, které bude následovat další svět. Eh, takže my zde musíme samozřejmě vystupovat v souladu s balíčkem G20, ale já jsem přesvědčen, že my v Evropě budeme schopni jít dále. A proto je třeba úzce spolupracovat s OECD, každý samozřejmě v rámci svých kompetencí, ale s tou společnou vůlí. I zde padla otázka o o těch country specific recommendations, o těch doporučeních pro jednotlivé země a, mm, a jak tedy eh, k tomu přistupují portugalské orgány. Ano, dobře, samozřejmě já chápu, že země chtějí být atraktivní pro podniky. To jsem řekl na začátku. Nelze odsoudit všechna ta rozhodnutí. To my, ne, to my jaksi nespochybňujeme eh, tato rozhodnutí, protože když eh, podnik, který si zvolí eh, určitou investici, tak musí mít předvídatelné daně. To, ale o co nám jde, co chceme odsoudit. To taková příliš velká schovývavost, kdy se zavírají oči nad těmi podniky, které agresivně plánují své daně a které mm, dostávají přehnaně výhodné daňové podmínky, které jsou neznámé v jiných státech. A takže eh, to je třeba respektovat v těch makroekonomických postupech a je třeba, abychom i my k tomu tedy přijali vlastní postoj. A první otázka, paní Tojře, to je s tím spojeno. Proč? A jak má fungovat náš vlastní systém? Dnes nebo proč? Já doufám, že ponese dobré výsledky. Pravidla, která teď platí, tak ta nechávají velký manevrovací prostor členským státům a jak jsem říkal, obsahují dost velkou míru šedé zóny. Teď to zopakuji. Jeden členský stát může odmítnout eh, vyměnit si informace o eh, třeba z důvodu mm, veřejného pořádku či bankovního tajemství a teď může si zvolit, jaké informace můžou být případně užitečné pro jiný členský stát. Takže to je spontánní výměna nebo na vyžádání a často ty odpovědi jsou částečné nebo vůbec nedorazí nebo se spožděním. A to je třeba řešit. Kromě toho, komise nemá dnes přístup k informacím, které by si členské státy měly vyměňovat což znamená, že pro komisi je to velice obtížné pak zjistit, eh, vlastně jakou žalobu nebo jaké řízení by měla zahájit proti členskému státu. Vlastně konkrétně žádný členský stát nikdy se neobrátil na Evropskou komisi se stížností, že jiný členský stát si nevyměňuje informace tak, jak by teoreticky měl podle té spontánní výměny a takže v tom bude velká změna. Teď nastoupí ta automatická výměna. Tedy bude to právně závazné, to znamená, i ten předpis stanoví jasné eh, požadavky na informace, které třeba vyměňovat. Eh, eh, každý, každé, bude to čtvrtletní výměna, jasné tedy termíny a vyloučí se mm, nějaké možnosti, že by členský stát případně odmítl nějakou informaci jiným členským státům. A teď to tady říkám na adresu eh, členských států. Komise bude mít přístup k veškerým statistikám o vyměňovaných informacích. Já nevím, jak eh, budou reagovat členské státy, ale já si myslím, že toto musíme obhajovat. My i vy. Proč? Poněvadž tady bude určitě lákavé říci, dáme, eh, necháme komisi stranou a vyřešíme si to mezi sebou ale když chceme zahajovat řízení pro neplnění slovních povinností, tak zde to komise přece nedělá sama pro sebe, my to děláme za celou Evropskou unii. Pane Tojrere, jak já doufám, že to bude fungovat, takže já doufám, že tentokrát tedy eh, to bude vlastně ta to dobrá iniciativa, automatická výměna, která eh, nahradí to, co je špatné, protože eh, ty členské státy zjistí, že když je to automatická veřejná výměna, že to je efektivní a že to eh, pomáhá v podstatě i podnikům. A Eh, i veřejné mínění bude mít přístup a bude moci tedy případně kritizovat některé ty praktiky a zde samozřejmě eh, veřejné mínění je velice pro nás užitečným eh, spolupracovníkem a aktérem pro mm, to poukazovat na ty nekalé praktiky. Nyní ten etický kodex nebo ten kodex daňových režimů je to kodex, který v minulosti fungoval, ale jak jsem řekl, ty metody a vyšetřovací možnosti již nejsou tak eh, propracované eh, eh, jako ty režimy, se kterými pracují eh, jednotlivé podniky. Je třeba, aby ten kodex, který je mezivládní, také byl efektivnější. Ale samozřejmě to nebude nahrazovat eh, náš návrh, který bude legislativního charakteru. Eh, a mm, já samozřejmě ministrům financí eh, bilaterálně navrhnu toto. Je důležité, aby váš tedy zvláštní výbor a oba výbory, kterých se to týká, aby eh, te, samozřejmě i vaše výbory byly respektovány, eh, protože jinak by to nebylo úplné a tedy neuspokojivé. Proto je velice důležité, aby abychom eh, váš vášní výbor eh, brali velice vážně a abychom mm, tedy eh, nic mu neskrývali a aby členské státy neměly co skrývat a by bylo možné tedy věci prošetřovat. Pokud je o FATKA, ano, já si myslím, že je třeba, aby i Spojené státy si vyměňovaly informace podle nějakého globálního standardu, který bude zaveden od roku 2016 což je zásadní, tento princip reciprocity, o kterém jste hovořil. Na pana Niedermayera, ten se ptal na opatření, slibné, slibná opatření do budoucna. Z krátkodobého pohledu transparentnost a peer pressure, ten tlak těch států mezi sebou je důležitější teď. Samozřejmě my chceme jít co nejdále, ale pro vnitřní trh, co je rozhodující, je dohodnout se na CCTTB tedy, tedy na tom společném daňovém základu eh, pro mm, právnické osoby. Tady máme několik možných scénářů, zatím se to zablokovalo. Možná, že členské státy eh, naváží na úplně stejný návrh, ale riziko je, že ty dopady budou stejné. Ale možná, že dnes členské státy již více k tomu nazrály, k tomu rozhodnutí. A nebo je možná, možné k tomu přistoupit trochu jinak, eh, což my také nevylučujeme. A kromě toho máme se tu metodu té vlastně vynucené spolupráce, ale to je pouze řešení ultima, ultima ratio. Určitě tedy v červnu bude přijato rozhodnutí. Já připravím akční plán, který se tohoto bude týkat, protože to, se, to je podle mě rozhodující. A pokud jde o CBCR na paní Doce. ano, my co nejrychleji co nejrychleji provedeme studii dopadu, tak aby byla hotová co nejdříve. A myslím si, že nějaká nezávislá studie je rozhodně možná, je to rozhodně dobrý nápad. Cokoliv uděláme, musí být samozřejmě plně transparentní a plně důvěryhodné. Samozřejmě nezávislost je nutným požadavkem pro transparentnost a rovnovážnost společné forum pro nastavení cen. Ano, uvidíme, jak to budeme moci rozvést dále. Merci, monsieur le commissaire. Děkuji, pane komisaři. A nyní otázky členů. A začneme paní Danotou Hübner za Evropskou stranu lidovou. I have... Děkuji, pane předsedo. Díky, pane komisaři. Mám dvě otázky. Jedna se týká vyšetřování, které zahájila komise proti čtyřem členským státům EU. Je jasné, že právní základ je článek 107, tedy pravidla pro státní pomoc. Já jsem si říkala, protože máme i článek 116 a e, všichni víme, že nejde pouze o otázku státní pomoci, ale v některých členských státech máme také taková ustanovení, že aktivita eh, jakékoliv právní nebo regulační podstaty, která vede k distorci eh, hospodářské soutěži na vnitřním trhu. A já jsem se chtěla zeptat, zda komise zvažuje i ten druhý právní základ v tomto kontextu pro použití do budoucna. To je první otázka. A druhá otázka se týká eh, toho faktu, že to, o čem tady mluvíme, jsou korporátní daně, ale pak je tady samozřejmě ještě otázka DPH. Všichni víme, že Jakékoliv právnické osoby v Evropě, které působí přeshraničně, mohou požádat o soukromé rozhodnutí v oblasti DPH a často ho také dostanou. Takže chci se zeptat, zda ta akce, kterou komise spustila před několika lety, proběhla také pilotní fází, kde by se zkoumala problematika soukromých rozhodnutí o DPH. Chci se zeptat, zda provádíte následné kroky v této oblasti a zda se i v této oblasti posouváme někam dál. Děkuji. Eh, Děkuji Danutě a za eh, socialisty demokraty pan Petr Ziman. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych rád navázal na eh, to, co jsem to, co jsem minulý týden říkal na plénu. Dvě otázky. První se týká transparentnosti. Vy jste tady už mluvil o té nedostatečnosti, kolegové o tom také mluvili, že určité povinnosti v minulosti nebyly plněny. A moje konkrétní otázka zní, když myslíme na budoucnost, myslíme také na nějaké konkrétní sankce, Eh, tedy eh, budeme vlastně jenom nastavovat přísnější požadavky, povinnosti, anebo eh, zostříme také postup pro případ, že členské státy tyto povinnosti nebudou dodržovat. A druhá otázka, ta se týká centrálních registrů k text rulings Eh, my máme velmi diferencované eh, veřejné eh, rejstříky ehm, v rámci boje proti legalizaci výnosů z činnosti. Umíte si představit takovéto registry, a podle mě by to mělo smysl, abychom ehm, měli i v této oblasti veřejně přístupné registry, aby tam nebyly žádné detaily, to ne, ale aby tam byly zásadní, důležité údaje, aby veřejnost měla přehled rozhodovat o tom, kdo platí v které zemi daně. A třetí otázka, ta se týká těch, kteří e, radí komisi e, členským státům a institucím velké poradenské společnosti a velké mezinárodní právní kanceláře. My si myslíme, že je, tady může jít také o střed zájmů, co se týče auditorských firm. Zabývali jsme se také ratingovými agenturami z hlediska střetu zájmu. A tady v této oblasti eh, si myslím, že jsme se tím ještě nezabývali. Takže já se ptám, jestli komise eh, se tím bude zabývat eh, a, a mm, zdali se na to podívá i v minulosti, kde došlo k nějakým střetům zájmům a případně v jaké intenzitě a v jaké formě. Děkuji. Merci. Děkuji. Za EKR pan Bernd Luke. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste dnes přišel mezi nás a diskutujete s námi. Já bych chtěl říci, že tato iniciativa komise je podle mého názoru velmi dobrá, ale myslím si, že z ní vyplývá ještě celá řada otázek. Některé bych rád eh, vyslovil. Eh, za prvé, to, ta dopadová analýza, o které jste mluvil, eh, ta se má udělat až v budoucnosti, ale proč vlastně se nedělá předem dopadová analýza v rámci toho záměru? Protože je tady celá řada otázek souvisejících s dopady vašeho záměru na jednotlivé finanční zprávy v jednotlivých zemích. Když si představím, že Národní daňová zpráva by měla každé tři měsíce z 28 členských států eh, pro, přijímat a prověřovat eh, předběžná mm, daňové, předběžně daňové informace, tak si myslím, že z toho budou obrovské náklady. A mm, rád bych eh, viděl, jak eh, se k tomu staví příslušné daňové zprávy. Zdali to bude vnímáno jako ne, mm, nebyrokratický prostředek ke zvýšení transparentnosti, nebo jestli třeba budou toho názoru, že vůbec takovýto nával práce nemohou zvládnout. Druhá otázka, rád bych se zeptal eh, na to, vy jste mluvil o tom, že eh, si eh, daňoví poplatníci vyhledávali agresivně daňové výhody, ale to možná může souhlasit v případě mnoha podniků, ale já také znám podniky, které říkají, že v žádném případě žádnou formou aktivně nevyhledávají daňové výhody, ale že vlastně jsou oslovovány agresivně jednotlivými národními daňovými zprávami eh, v podobě nabídek, jak snížit své daňové zatížení. Čili technika toho obcházení daní je vlastně určitá součinnost mezi podniky, které na to mají zájem, a také daňovými zprávami, které na to mají zájem. A vzniká z toho otázka, zdali eh, tato oboustraná vůle, dvoustraná vůle k obcházení daní se dá zvládnout jenom transparentností. Tedy pokud daňová zpráva eh, bude nucena zveřejňovat eh, předběžné informace daňové, eh, tak jak můžeme vyloučit, že nebude docházet vlastně už v té, ve fázi předtím k nějakým úmluvám. Přemýšleli jste i nad tím a jaká opatření byste si představovali k tomu za tím účelem, aby vlastně v praxi to potom nevypadalo jako v tom, čemu říkáme tax ruling. Děkuji. Koleg. Děkuji, milý kolego, za Alde Koravan eh, Jurenhojcen. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem tady za panem Lukem. Vítejte zpět, pane Moskovisí, rádi vás tu opět vidíme po tak krátké době. Eh, jak jsme diskutovali minulý týden v plénu, Alde vítá váš návrh na směrnici o daňové transparentnosti, ale mám několik praktických otázek. Komise navrhuje, aby národní daňové úřady ohlašovaly všechny přeshraniční daňová rozhodnutí eh, ze všech a pro všechny členské státy. Nebylo by efektivnější, kdyby členské státy si vyměňovaly informace pouze s těmi členskými státy, které jsou angažovány eh, vzhledem k dané struktuře příslušné společnosti? místo sdílení všeho se všemi neměli bychom se soustředit pouze na to, co je relevantní. A druhá otázka, ta se týká těch nároků na kvalitu informací, které se budou vyměňovat. Chci vědět, jakým způsobem komise bude monitorovat a vynucovat kvalitu vyměňovaných informací, protože všichni víme, eh, že když někdo řekne, když je něco rozhodnutí, tak je to rozhodnutí, ale ono to může být rozhodnutí, i když na tom eh, nemusí být napsáno, že se o rozhodnutí jedná. Takže, jak říkal pan Luke, měli bychom asi zohlednit i ty věci, které nejsou oficiálně zaregistrované jako oficiální rozhodnutí, ale která, které přesto mohou obsahovat užitečné informace. Takže jakým způsobem zajistíte tu potřebnou kvalitu informací, že to jsou skutečně ty věci, které potřebujeme vědět. No a nakonec komise řekla, že bude hodnotit dopady zveřejňovaných a jiných informací, kromě informací o daňových rozhodnutích. Chci se zeptat, co přesně máte na mysli a jakým způsobem budete hodnotit dopad eh, možného zveřejnění, dalši, zveřejnění dalších informací. Jak bude probíhat ta studie dopadů? Děkuji. Merci, Cora. Děkuji, Koro za Guo, je pan Fabio de Masi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Moskovisi. V rámci zdanění podniků eh, zde máme jaksi legální praktiky daňového dumpingu, které jsou nelegitimní a pak máme ještě organizovaný zločin v oblasti daňové politiky, s výraznou podporou často eh, ministerstve financí, a to je jádro pudla. Pan Juncker o tom mluví velmi často a já za svou frakci bych na tomto místě rád zdůraznil, že je potřeba whistleblowery jak si učinit dosti odvážnými k tomu, aby takovéto informace předávali dalším instancím. Jsou to například investigativní žurnalisté a další. Eh, pane komisaře, vy jste hovořil o výměně informací. Máme různé směrnice z roku 77, které o tomto hovoří. Víte, je to staré 38 let, mě osobně je 35 a přijde mi to přece jenom trošku přestárlé. A e, komise, byť je za to zodpovědná, od té doby neudělala vůbec nic v té oblasti, aby tuto spontánní výměnu informací obnovila nebo na ní nějak dál navázána, navázala. Toto jsou směrnice, skutečně směrnice, tedy právo EU a e, bez ohledu na to, ze kdy jsou, jsou platné. A mě by zajímalo, jaká opatření, jaké diskuse zahájila komise um, o, e, tom, k tomu přepracování té směrnice, které mělo proběhnout v roce 2011. No a e, nakonec chci navázat na všechny ty diskuse, které zde máme o řecké vládě, o jiných vládách v Německu. A rád bych podpořil to, co říkal kolega Simon, tedy, že se musíme shodnout na tom, zda daná výměna informací je tedy jednak dostatečně přístupná veřejnosti, přičemž upřímně řečeno já moc nevěřím ministrům financí, že eh, všechno jenom nestrčí někam do šuplíku, konec konců ono už se to dělo. Takže vás se chci zeptat, odkud vyberete tu důvěru v ten systém, že se takové věci eh, dít nebudou. Eh, dále se chci zeptat, jestli víte o tom eh, případu kanadské společnosti Eldorado, tedy těžařů zlata, kteří společně s nizozemskou pomocí přes firmy na PO Box okrádají evropské členské státy o peníze. Mimo jiné to zmiňuji proto, že nizozemský ministr financí je předseda euroskupiny. A jedná se mimo jiné o okrádání Řecka, které teď má spoustu práce s tím, aby dostalo pod kontrolu e, svůj vlastní rozpočet. Takže já se chci zeptat, jestli znáte ty whistleblowery, kteří na tento případ upozornili a jaká opatření e, v této souvislosti zaujmete. No a nakonec se chci zeptat, e, Evropský svaz odborů říká, že bude nutné ty, postihovat i ty banky, které pomáhají s daňovými úniky a s daňovými podvody a postihovat všechny ty různé agentury a tak dále. A pokud někdo z nich bude pomáhat daňovým únikům, je potřeba mu se sebrat licenzi. A já se chci zeptat, jaký je na toto váš názor, zda byste souhlasil nebo ne. Děkuji, milý kolego, za zelené. Moli Skotka to. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Vítám váš úvodní projev a ty závazky, které jste indikoval, tedy že je potřeba dosáhnout výrazného pokroku v této oblasti eh, boje proti daňovým únikům ze strany korporací a také sdílím váš názor na to, že my zde hrajeme důležitou roli vzhledem k tomu, že máme tak bohatý jednotný trh a můžeme stanovovat mezinárodní standardy pro regulaci v oblasti korporátních daní, ale myslím si, že pakliže toho chceme dosáhnout, je potřeba eh, přestat vykazovat tolik různých reportů, zpráv a já nevím, kdo ví čeho všeho a více se soustředit na oblast vynucování. Vůle komise jednat je však podkopávána zároveň určitými jaksi minulými hříchy vašich předchůdců, kteří jednat nechtěli a kteří nebyli schopni přijít s těmi důkazy nekalých praktik, o kterých jste hovořili mimo jiné také vy. Například 17. dubna 2012 v rámci pracovní skupiny o kodexu komise vyjádřila nespokojenost s výsledky dotazníků mezi členskými státy, co se týkalo výměny informací. Pak si vzala slovo Belgie a řekla, že žádné informace nezdělila, protože ona sama neobdržela žádné informace z žádného jiného státu. Později právní služba rady vyjasnila, že neexistuje nic jako právní závazek reciprocity v rámci směrnice o administrativní spolupráci a nebo té předchozí směrnice o vzájemné pomoci. Takže zde byly jasné důkazy o porušení pravidel, nicméně nemáme žádné důkazy o tom, že se něco stalo, aby byly členské státy donuceny k tomu, aby se tím etickým kodexem řídili. V tomto případě, jak už jsem řekla, je provinilým státem Belgie, nicméně Belgie na stejné schůzi potvrdila, že ani další členské státy nesplnily své závazky, takže Belgie implikovala eh, v podstatě to, že Irsko eh, neinformovala komisi o rozsudku o Apple, Lucembursko neinformovalo o rozsudku o Amazonu, takže všichni o tom víme eh, a jak říkal Fabio, všichni víme, že tento závazek existuje již od 70. let a členské státy si zkrátka informace o těchto daňových rozsudcích vyměňovat měly. Takže teď tedy ty mé otázky. Za prvé, proč se komise rozhodla nespustit proceduru o porušení pravidel, když Belgie takto jasně porušila závazky pod právem EU a implicitně sdělila, že ani jiné členské státy informace neposkytují? Za druhé, jste připraveni instruovat své spolupracovníky, aby začali zavádět první kroky v e, rámci procesu o porušení pravidel? Já si myslím, že tato vynucovací aktivita by byla vhodná a jednalo by se o velice důležitý krok k tomu ukázat, že komise to bere e, s daňovými podvody a s bojem proti ním velmi vážně. Děkuji. Grup e Děkuji za EFDD, pan Marko Zany. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste řekl, že balíček transparentnost je pouze prvním krokem a nestačí. Já zde doplním, že podle mého soudu ani nestačí vůbec proto, abychom bojovali pro proti této, proti této hanebné praktice. Já se hambím, když eh, si uvědomím, že 25 let po podpisu mastrické dohody pořád ještě mluvíme o těchto problémech, eh, kdy pořád ještě eh, máme tak krásná slova o solidaritě na vnitřním trhu a tak dále. No, vzhledem k tomu obrovskému tlaku médií, to vlastně donutilo komisi, aby se tímto začala zabývat. Tak já jsem proto očekával ale odvážnější kroky od samého počátku a kde, takže to že eh, eh, když mi řeknete něco jako, že eh, ráno vidíte, že bude hezký den, tak to mě moc neuklidňuje, jak to bude s tím balíčkem. A pokud je transparentnost, zásadní věc, dobře pro transparentnost, dobře pro to, aby ale ta transparentnost sama o sobě nepřinese žádnou spravedlivost do daňového systému. Takže jaký by měl být cíl? Měli bychom se zaměřit na to, co je skutečně problém a hledat řešení tohoto problému. Teď ten balíček transparentnost komise. Zde bych rád pár vysvětlení od vás, protože podle mě to vůbec nestačí. Vy zde eh, v jedné odpovědi řekl, že veřejné mínění je zásadním prvkem pro transparentnost. Ale já bych chtěl vědět, proč v tom prvním balíčku transparentnosti, který jste předložil, tak eh, tato výměna informací mezi členskými států to nebude přístupné veřejnosti vzhledem k tomu, že eh, pro vás toto je údajně zásadní. Další důležitý bod, proč podle mě hm, tato výměna informací v podstatě nebude fungovat, jak řekl kolega Demázy, nic nás neujišťuje, že skutečně zde bude vůle ze strany ministrů financí tyto informace si vyměňovat. A další bod, ten se týká práce, kterou je třeba udělat ještě komise, tedy příslušná DG, vůbec proto, aby mohli zvládat ten, tu záplavu informací. A 21 z 28 aplikují daňová rozhodnutí, takže to bude skutečně vlna informací, obrovská vlna informací. A já bych chtěl se zeptat, tady komise má již na to nějakou strukturu, která se bude zabývat, zpracovávat a efektivně využívat výstupy těchto informací. Další zásad zásadní bod je používání e, těch expertních výborů či komisí. Já bych chtěl rád, aby například si vzali za zkušenost skupinu, expertní skupinu o transfer pricing, o transferových cenách, abychom to použili jako základ. Ta skupina pro transfer pricing, ta se skládala pouze z těch expertů, kteří měli eh, eh, zájem pouze na tom zachovat status quo. A takže až se budou revidovat ty pracovní skupiny, a vy říkáte, že veřejnost je pro vás zásadní, tak bychom chtěli, aby v těchto skupinách skutečně, eh, aby tam byli více experti, na tyto praktiky a tak, jak to, a nejenom neexperti, lajci. Další bod. E, já bych rád, aby ten červnový návrh skutečně šel za rámec té problematiky, abychom skutečně navrhovali řešení eh, pro to, aby tyto různé struktury, tyto režimy, které se používají pro daňové eh, obcházení, aby to se stalo nelegální. Na tom bychom měli pracovat a pokud komise skutečně chce předložit nějaký návrh, který bude k něčemu, tak by měla v tomto jednat. Eh, ano, já vítám eh, CCTB, ten společný základ, ale to nestačí. Já vítám, vítám tedy eh, tento základ, ale to nestačí. Je třeba skutečně trestat ty společnosti a banky, které v podstatě pomáhají, zavírají oči na těma, vlastně napomáhají, jsou takovými komplici při daňových unicích a já toto očekávám všechno ve vašem červnovém návrhu. Pan předseda, děkuji za nezařazené pan Bernard Mono. Dobrý den, pane komisaři. Náš zvláštní výbor byl vytvořen, abychom si osvětlili různé ty agresivní daňové praktiky, abychom vytvořili konkrétní návrhy, jak bojovat proti tomuto. První otázka vychází z jednoduché konstatace. Jakožto eh, francouzský ministr hospodářství 2012 a 2014 vy určitě znáte lucemburské nekalé praktiky. Proč jste vůbec nic nepodnikli? Vy jste tehdy musel řešit kolosální hm, eh, deficit rozpočtu a vy jste tedy se zděděli pod UMP a nic jste s tím neudělali. Dnes pracujete pod eh, panem Junckerem, který v podstatě okradl Francii o desítky miliard euro na daních a to vám nějak nevadí. A teď, jakožto Evropský komisař, transparentnost, to, to je dobrá věc, ale jaká konkrétní opatření chcete zavést, kromě těch krásných slov a úmyslech? Diagnoza je známá. Velice často se vytváří komise, které, ale ty spíš ty problémy pohřbí. Mám dva příklady, tedy vychází i ze zprávy, o které jsme hlasovali minulý týden. Hodláte vy zakázat přístup k evropským fondům, státním pomocem a e, veřejným pomocem grantům pro ty podniky, které se třeba etablovaly v daňových rájích a obchází daně? Hodláte i aplikovat odrazující sankce proti advokátům, konsultantům, kteří jim v tom pomáhají. A kromě těchto opatření. Důležitá otázka, jak hodláte i napravit eh, tu fiskální nespravedlnost z posledních let. To znamená, hodláte uložit těm státům, které napomáhali eh, tomuto agresivnímu plánování, hodláte eh, je donutit k tomu, aby kompenzovali tyto škody, hodláte i zahajovat žaloby proti nadnárodním společnostem, aby reparovali, vrátili tyto částky, které poškodily členské státy, aby docházelo skutečně k, na, k tomu, že vrátí ty ty eh, daňové výnosy, které měly plynout do těch států. Takže hodlá komise v tom něco udělat a pokud ano, tak jak se to bude vypočítávat, jakou máte k tomu metodiku. Děkuji za konkrétní odpovědi. Dobře, tak tady jsme si, eh, tady každý mluvčí za každou eh, frakci plus nezařazený kolega se mohli vyjádřit, takže já navrhuji, aby pan komisař zareagoval na toto kolečko a poté bude druhé kolečko. Pane komisaři, já začnu samozřejmě těmi otázkami paní Hybrerové. Já se omlouvám, že jsem neodpověděl na tu první, protože to spadá do portfolia paní Magarde Seger a já tedy nechci vám eh, dávat jenom nějaké vágní informace a úsudky eh, a chci, aby jste měli k dispozici odpovědi na byté fakty. Já tedy to neznám eh, z definici věci, protože my zde máme tedy DG, které má na starosti hospodářskou soutěž a má to v kompetenci tedy e, jiný komisař, takže to já zcela respektuji. Je to prostě struktura, kterou je třeba respektovat. Ale pokud jde o DPH, zde vám mohu říci, že již jsme se zavázali, že bude existovat automatická výběra, vý, automatická výměna informací o DPH a já bych ráda, aby v letech 2016-17, tak abychom měli definitivní režim DPH, tedy čeká nás velká reforma DPH, to navrhneme a samozřejmě až trochu později, protože nechceme zahltit legislativní agendu. A <clears throat> Podle mého soudu je to na členských státech, aby se rozhodli tedy, eh, u kterých produktů bude snížena sazba DPH, eh, protože samozřejmě s tím, že je třeba respektovat veškeré judikáty, ale eh, máme zde mm, Eh, určitý tedy stejný eh, právní základ, eh, který dával určitou flexibilitu. Ale pokud jde o automatickou výměnu informací o DPH, tak to je téma, na kterém již pracujeme. Mm, pan Simon se zeptal na sankce. Je pravda, že tento návrh směrnice nestanovuje sankce, které by bylo možné kvantifikovat, kromě jedné. Je tam jedna sankce. Já to opakuji. Proč komise? Eh, tady se klade řada otázek o administrativní zátěži, o těžkopádnosti byrokracii, takže na to také odpovím. Ale eh, pokud komise v tom nic nečiní, eh, tak zde není žádný mechanismus, který by umožnil vlastně uložit nějakou efektivní sankci. Jaká je tady sankce tedy? Když hm, samozřejmě Eh, zde je třeba, aby parlament byl velice bdělý, ale pokud komise jedná, pokud konstatuje, že výměna informací nefunguje, tak potom může eh, navrhnout zahájit řízení pro neplnění smluvních povinností proti státu a tam se otevírají možnosti sankcí v rámci tohoto řízení, které máme k dispozici. Je to tak, že tato sankce eh, probíhá, pak může být uložena. Pokud je o ten rejstřík, registr, po studii dopadu uvidíme, jak Eh, zajistit, aby ty rejstříky byly veřejné. A já vám řeknu, jaká je naše politická orientace. A to eh, je tedy eh, přístup veřejnosti, publicita informací, to je zásadní. A teď advokáti. Několik z vás položilo otázku na téma těchto poradců. Takže já vám řeknu, jaký je můj názor, zcela otevřeně. My sledujeme vývoj věcí v projektu PEPS a pokud ano, zde dojde k tomu, že i tam začnou spadat různí poradci, advokáti, daňoví poradci a tak dále, tak my to zanalizujeme a samozřejmě z toho vyvodíme důsledky. Pokud chceme být průkopníkem v transparentnosti, no tak nemůžeme v jiných otázkách nic ne- nedělat. Takže skutečně touto otázkou se budeme zabývat v rámci OECD také. A z toho to vyvodíme. Pro mě transparentnost je pravidlo maximální a já zde podporuji ten nejotevřenější přístup, včetně případných i povinností daňových poradců. Samozřejmě budu rád, když váš parlament také případně se k tomu vyjádří, to vezmu v potaz, s tím, že nesmíme zapomínat, že i ministři financí tady jsou, protože my tedy iniciujeme jako komise e, různé návrhy, ale potom zasedá v tom rada, tedy ministři. A já doufám, že váš výbor bude také schopen mm, i hodně věcí prosazovat. A pan Luke se ptal na administrativní zátěž Není to eh, velká administrativní zátěž eh, posílat a dostávat e-maily s daňovými informacemi každé tři měsíce a zda daňové eh, orgány nebudou přetíženy. To platí i pro komisi. Ten návrh je navržen tak, aby poskytl členským státům takovou úroveň informací, jakou potřebují na ochranu jejich daňového základu a aby udrželi administrativní zátěž na co nejnižší úrovni. Základní sada informací, které si členské státy budou posílat, je velmi stručná, snadno se kompiluje, snadno se čte. E, fakt, že se jedná pouze o přeshraniční rozhodnutí a vyjímají se z něj fyzické osoby, to dále zjednodušují. Dvě poznámky. Podíváte-li se na transparentnost, tak Vidíte, že transparentnosti dosáhnete jedině pakli, že budete dávat k dispozici veškeré informace. No a za druhé, komise bude muset e, se zorganizovat, aby se s tím tématem nějak srovnala. Vidíme to tak, že zjistíme, co je minimální, a pak vše bude povinné. S tím jistě budete souhlasit. Reporting. Pokud jde o country by country reports, takže tam vyhodnotíme dopad během té analýzy a samozřejmě teď, protože to je všechno obskurní, zatím tak nemáme veškeré informace a podklady, ale později eh, budeme znát eh, pravidla, která budou vhodná a která umožní, abychom eh, šli v tom návrhu dále. A ještě jednou, zde je několik možných alternativ, které třeba popsat, kvantifikovat, ale poté, co e, všechno si porovnáme, a je třeba, abychom šli metodicky na to podle určitého pořadí. Pokud o kvalitu informací, zde my máme formální definici v tomto návrhu a já si myslím, že určitě tam všechno, co je důležité, bude spadat. A teď pokud jde o studii dopadu, tak eh, zde to jsou normální eh, přesná pravidla, eh, tak jak je to zakotveno v naší proceduře. Na paní On Feinneisen, já nevím, já jsem to asi špatně vyslovil, omlouvám se za to. Jaké druhy informací budeme žádat v rámci CBCR? Výroční obrat, ziskovost, Eh, nedoplatky na daní, zaplacené daně, zaměstnanci, aktiva. To jsou informace, které jsou zapotřebí, abychom zhodnotili, jak odpovídá aktivita a zdanění. Takže takovým způsobem budeme pokračovat. Jakým způsobem teď vynutíme eh, platnost této směrnice s takto širokým objemem rozhodnutí, pakliže budeme chtít pouze omezené informace bez ostatní, eh, od ostatních. No, zkrátka vždy můžeme požádat o další informace. A já bych rád znovu zdůraznil, že povinnost poskytovat eh, statistiku komisi a všem ostatním stále platí. Role komise bude naprosto rozhodující v rámci toho posunu k nějaké formě sankcí. Eh. Pana Domasy. Takže E, zatím tedy e, to řízení není jasné. Ano, mm, jít e, cestou řízení pro neplnění smluvních povinností, to dobře, ale já bych šel radši cestou posilování kontrol nad členskými státy a proto pro komisi přístup k informací je zcela zásadní, to již se opakuji. A e, protože, takže my zde máme různé možné alternativy, samozřejmě nevylučuji řízení pro plnění, e, neplnění a když třeba skonstatujeme, že tam chybí určité informace, tak můžeme zahájit proti státu řízení z titulu neplnění smluvních povinností. A to uděláme ve smyslu směrnice. A takže e, ministři financí, no dobře, to jsou politici, kteří patří do svých vlád a byli demokraticky zvoleni eh, eh, lidem a mm, prostě eh, jsou, je tam, jsou tam dobří, lepší, horší, ale a priori tam není třeba mít nějaké podezření vůči nim a vy asi nemáte důvěru ve ministry financí, to je vaše právo, no dobře, ale komise musí zajistit určité rovné podmínky pro všechny a všechny posuzovat stejně. A samozřejmě, kdybychom neměli v ně důvěru, tak potom bychom nemuseli mít důvěru žádnou instituci, což je pro mě problematické. Öffentlichkeit. Veřejnosti důvěřujeme, veřejnosti věříme a proto chceme, aby to bylo přístupné pro kvalifikovanou veřejnost. Sorry. Teď jsem to neslyšel. Wir, wir vertrauen der... My důvěřujeme kvalifikované veřejnosti a proto si přejeme, aby kvalifikovaná veřejnost měla přístup k eh, těmto, k těmto rozhodnutím. Přejné mínění, eh, tedy občané a zvolení zástupci, no to, je Evropské jsou vlády i Evropský parlament. Ano, můj kolega, přítel Alen Lamassur to určitě zodpověděl. Veřejné mínění, v našich zemích eh, se může vyjadřovat prostřednictvím voleb. Reprezentativní zastupitelská demokracie, samozřejmě to není tedy úplně něco vyčerpávajícího, ale nelze to opomíjet. Ať je to jejich hlasování jakékoliv, tak eh, samozřejmě je třeba to respektovat. Já myslím, že to neznamená ale, že by to měla být pro nás nějaká limitace, takže proto říkám publicita, zveřejňování, veřejn, poskytování informací, maximum největšího počtu informací i veřejnosti. Pa, paní Skotkaro měla také otázky. E, reakce komise vůči minulosti, minulým krokům. Já chápu, o co jde, o co vám jde. Já bych ale jenom v odpovědi řekl, že e, ne, neřekl bych jenom, to jsme, u toho jsme nebyli, to byla stará komise, ne, ale já bych řekl toto. Samozřejmě, to byly spontánní, dobrovolné tedy výměny a to, v tom byla ta limitace a potom jsme tady měli kodex, který je mezivládním dokumentem a který byl vytvořen jako nástroj pro řešení komplikovaných situací a zde eh, komise nemá kompetence v této věci, ale nyní v tom našem návrhu, tak jak bude, až bude přijat, tak tam eh, eh, tedy to bude v rámci komunitárního práva, takže když někde to bude porušovat, tak to bude zakládat porušení e, smluvních povinností, takže bude to daleko silnější ustanovení. Proto hovořím o takové malé revoluci. Je to první krok, ale zároveň se tady otevírá určitý prostor, otvor, e, aby se řešila ta vágnost informací. Teď je na, na adresu Belgie. Ano, ani ta pravidla nebyla dostačující, ani ty důkazy nebyly dostačující, takže jsme nemohli jednat tak, jak bychom si byli bývali přáli, či mohli. A teď je na pana Zanyho veřejnost, veřejná transparentnost. Já jsem neřekl ne, ale řekl jsem, udělejme, co je možné a vhodné, ať se to vyvine nějak. A komise, jak jsem řekl, opakuji, ta bude Eh, muset tedy nějak vyřešit zpracovávání informací. A pokud jde o ty expertní komise, děkuji za vaše náměty. Já nejsem proti spolupráci s eh, občanskou společností, ale víte bez pochyby, že já vím, že mm, vy jste velice tedy angažováni v oblasti komunitárních procesů, ale pozor na to, musíme zde respektovat princip řádné zprávy daní a mm, zcela federalistický přístup pana Mono. No, eh, komise může všechno udělat snad podle něj a donutit státy, aby přijali veškerá legislativní opatření. No, děkuji, děkuji vám za tuto podporu. Víte, že já mm, vidím, že někdy v, i v politických formacích dochází k, určitým, k určitému vývoji a vede to k určitým neočekávaným, překvapivým eh, diskuzím což je důležité. Abych zareagoval k věci samé, eh, takže mm, vracení daní, mm, ano, to můžeme sice připravit, ale eh, ty důsledky, vaše poznámka je příliš federalistická, protože nebere do úvahy pravidla a ty důsledky musí vyvozovat členské státy. Jako my se může pouze litovat toho či onoho, ale zatím tedy to takto není federalistické. To znamená, členské státy mohou rozhodnout, jak zacházet se svými daňovými poplatníky a mm, subjekty. Já jsem to již řekl jednou, já jsem pro rozšíření kompetence e, i na tyto osoby e, v oblasti výměny informací daňových, ale je třeba tedy, abychom mm, všichni samozřejmě potom respektovali standard především, který do budoucna přijme OECD. Pane si vy neodpovídáte konkrétně na otázku, pokud jde o vracení těch částek. Pokud chcete slovo, kolego, tak o něj požádejte. Dobře. A teď druhé a poslední kolečko začne pan předseda Ferber, který si dá sám sobě slovo. Ja, Děkuji, ale ne. Pane komisaři, mnohokrát děkuji za to, mm, za vaše dosavadní vyjádření. Já myslím, že transparentnost je důležitý přístup, ale transparentnost pouze znamená, že e, pravidla hry se v členských státech e, neznamená to, že budou pravidla hry také dodržována. Čili e, transparentnost znamená jenom, že mm, vlastně e, jak si je to průhledné, ale otázka e, toho, například o čem se psalo v tisku, že bylo učiněno mm, mnoho tisíc úmluv v daňové oblasti, to je jenom špička ledovce. Já si myslím, že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 se to musí všechno opravdu důkladně prověřit. E, není to tak, že komise doposud nic neudělala. V roce 2011 vyšel návrh směrnice Rady o společné konsolidované, společném konsolidovaném základu daně e, pro právnické osoby. E, my jsme k tomu se vyjadřovali v roce 2012 a od té doby je tam to téma v radě, čili otázka, mm, chcete se k tomu nějak vyjadřovat, co je vlastně na těch dosavadních legislativních návrzích tak špatné že mm, se vlastně jimi už nezabýváme dál a, budete teď předkládat něco nového v červnu. A třetí otázka. 18. E, března jsme, jste odpověděl německému časopisu e, Die Welt, že představit si umíte úplně všechno. A já když se teď podívám na ty návrhy, e, kde je rozptyl mezi výměnou informací až po jednotné daňové sazby, tak co to znamená, že možné je úplně všechno? Děkuji, pane předsedo Ferbere, a nyní pan Hamon Chauregi za socialisty demokraty. Ano, děkuji. Já bych chtěl, pane Moskovici, zaprvé hmm, říci, že velice vítám vaši politickou vůli. Já si myslím, že to je velice důležité, protože tam, kde eh, eh, budou problémy, tak podle mě to bude na straně rady. A to se vám chtěl říci ještě bych vám chtěl předat toto. Já si myslím, že výměna informací e, e, se v podstatě týká jakéhokoliv podniku, ať jeho státní příslušnosti jakákoliv. To mě překvapuje. Já jsem si četl zprávu o Global Financial Integrity, kde se říká, že více než 150% podniků, nebo stup, které eh, tedy nejsou evropské, takže budou unikat z návrhu eh, tohoto, eh, tohoto návrhu. To není přece ještě milné, protože tady není pochyb o tom, že výměna informací se bude týkat všech typů podniků. To je moje první otázka. A druhá otázka No, pokud jde o ty sankce, byste jste se vyjádřil velice dobře. Já si pamatuju však, že členské státy, když mají transponovat směrnice třeba, tak mají určité lhůty a tak dále. A co mě tady zneklidňuje, že ten přeshraniční dopad, to je argument, který vysvětluje povinnost členských států si vyměňovat informace a přeshraniční výměna informací se potom vykládá v rozporu s předáváním všech daňových informací, všech tedy rozhodnutí. To není to tež. Já si myslím, že ve finále komise přece by měla mít informace o všech fiskálních politikách členských států a já bych vám navrhl, abyste zavedli nějakou sankci pro ty případy, kdy členské státy nebudou informace předávat. A třetí námět, a tím končím, mně se zdá velice důležité, aby v, v naší době, v dnešní době, kdy podniky, společnosti e, říkají, že mají dobré jméno a že třeba již deset let více než deset let působí v Evropě a tak dále, že podporují kulturu sociální zodpovědnosti, korporátní zodpovědnosti podniků a tak dále, tak v této době je velice důležité, aby komise zveřejňovala nebo někdy zveřejnila tedy eh, ta, ty typy jednání, které nejsou zodpovědné. Já myslím, že to je povinnost vůči občanům. To potom zaváže ty podniky, aby se, choval, aby se chovali fiskálně zodpovědně. Děkuji. Pan Kircos. Děkuji vám mnohokrát. Eh, vítám pana komisaře a děkuji, že podporuje řecké snahy pokusit se vrátit eh, hospodářství na správnou cestu. Mám pár otázek na řecké zdanění, které mají evropský rozměr. Za prvé, my jsme hodně zmateni zdaněním eh, rejdařských společností, majitelů lodí. Středopravicová eh, vláda se snažila, co si s tímto udělat, protože už od 50. let měli rejdaři podle ústavy právo platit nižší daně. A eh, byly obavy, že se eh, zvednou z Pireu a odejdou někam do Singapuru nebo do Šanghaje. Takže se vláda snažila dobrovolně navýšit daně, tedy navýšit daně na dobrovolné bázi, což se jim určitým způsobem podařilo, ale byli okamžitě kritizováni jednak tedy společností v Řecku, ale jednak také například z německé strany, kteři, která říkala, podívejte, my podporujeme Řecko různými e, půjčkami a e, rejdaři v Řecku vůbec neplatí daně. A eh, teď e, levicová vláda chce rejdaře zdanit, ale neví úplně jak, protože pokud se zvýší daně, na řecké rydařské společnosti, které jsou velmi známé a velmi úspěšné, může se klidně stát, že ty společnosti ve finále skutečně pak nakonec někam do Šanghaje nebo do Singapuru nebo Bůh ví kam odejdou. Jaký je na toto názor Evropské komise? Je možné vůbec navýšit zdanění, ať už v Řecku nebo někde jinde v Evropě, a zajistit, že tam ty společnosti zůstanou? A ze společenského hlediska, když navýšíme daně, budeme se pak o ty firmy, které odejdou z EU, nějakým způsobem starat. Druhá otázka se týká snah nové řecké levicové, jak jsem řekl, vlády. A, a to tedy konkrétně jejich snah dohodnout se se Švýcarskem, aby došlo ke zdanění bohatých řeckých účtů ve, ve švýcarských bankách a e, hovoří se také o tom takzvaném chráněném seznamu, tedy seznamu těch bohatých řeků, kteří mají konta ve Švýcarsku. Co si komise myslí? Dosáhne to něčeho? Přinese to větší příjmy? Protože e, tato dohoda řecké vlády, která má zajistit, že e, se jak si zdaní tyto peníze. Čeho tím dosáhneme? Zajistí se další půjčky Řecku, nebo to bude naopak znamenat snížení deficitu až po několika letech, až tedy dojde k výběru těchto zdanitelných peněz? Koferati. Děkuji, pan Koferati. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěl jsem znát váš názor týkající se tématu těch zpráv podentlivých zemí. Jak víte, to bylo zavedeno i pro banky a e, protože tam, e, ale zatím, e, co e, se týkalo tedy té konkurence nekalé, tak to se ukázalo, že není tedy podložené a zde zde tedy se jednotlivě eh, eh, eh, tedy vlastně v podstatě poukazovalo na ty podniky jmenovitě, kolik platí, v kterých zemích, na daních a dnes my máme směrnici o právech akcionářů a já si myslím, že tato směrnice a otázka tedy vlastně toho, co se platí v jednotlivých zemích, takže to bude vhodnou příležitostí pro to, aby zatím eh, to nebylo tak všechno nejasné, obskurní, jako to zatím bylo. A já si myslím, že existuje zde jasná možnost, jak to dělat. A nejenom, abychom z toho mm, dedukovali malé výhody. Ne, jste, tento nástroj pro banky, který máme, tak ten může vést k velkým výhodám. Bylo by vhodné to urychlit a použít ten první nástroj, který máme k dispozici, což je velice e, nástroj závazný a jaksi razantní. Jak jsem řekl, to je ta směrnice o právech akcionářů. Já bych chtěl vědět, jaký je váš názor v této věci. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Děkuji, pan Mann. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, eh, že je tady celá řada poslanců, kteří říkají, že komise by toho měla dělat více, že by měla být ambicioznější. Já bych rád upozornil na to, že v Evropském parlamentu už toho máme mnoho za sebou. My jsme eh, ve výboru pro hospodářství a měnové otázky roky eh, se zabývali například s tématem daňových otázek a bylo nám vyčítáno, že to je víceméně lirického charakteru, protože členské státy se do toho eh, nezapojily. Eh, konkrétní kroky prostě nenásledovaly. Takže je třeba využít tuto příležitost a říct, mluvit o tom nejenom proto, že to chce veřejné mínění, ale proto, že my poslanci si nepřejeme Eh, stejně tak jako podniky si nepřejí tyto, eh, tyto nekalé daňové praktiky. Eh, není možné, pane komisaři, že bychom řekli, musíme mít takový daňový základ, Markus Feber o tom už mluvil, mít harmonizovaný, snažit se o harmonizaci daňového základu. Já vím, že je to těžké, Eh, víme, jak se k tomu staví členské státy, ale myslím si, že něco se musí stát v této oblasti. A za druhé, podniky samotné. Já bojuji už mnoho let za to, eh, aby eh, corporate social responsibility bylo dobrovolná záležitost, ale musí eh, vlastně tam být řečeno, jak vysoký, vysoká je částka daní, eh, kterou eh, se, která se musí platit v členském státě. To je odpovědnost podniku, která zůstává v rukou podniku a nikoli v rukou politiků, čili aby nikdo nemohl říkat, že nemáme žádné mezinárodní normy. Další otázka. Eh, eh, já jsem z Německa a my máme v, eh, u nás iniciativu, které chce zřizovat vlastně takov, takovou věc, aby eh, licence se platily v zahraničí tehdy, eh, když přijímající stát je bude eh, zdaňovat 25%. Čeho chceme dosáhnout? Chceme, aby mezinárodní koncentry, koncerny promiňte, nevyužívaly vlastně um, takové ty mezery k tomu, aby se vyhnuli kontrole. Je to iniciativa, která probíhá vlastně ve spolkové radě a je většinově podpořena. My chceme samozřejmě, aby tady byla konkurence konkurence v daňové oblasti ale nevedla k dumpingu, kterou vlastně eh, bude, budou trpět eh, zaměstnanci a malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji, pan Idbajer. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisař, že jste přišel. Hodně věcí již byla řečena. Já se stručně vrátím k základní otázce. Když se hovoří o daňových únicích, tak v podstatě to je optimalizace daní. Eh, kolegyně Doc dala definici, kdy eh, se přejde od optimalizace daní k obcházení nebo ke daňovým únikům. Proti tomu je třeba bojovat všemi těmi nástroji. Tady je třeba to tedy Eh, eh, definovat, eh, protože třeba některé státy považují to za podvod, jiné třeba za tedy daňovou optimalizaci, takže na to je třeba mít nástroje, jak to posoudit. A já se ptám, budeme mít nějakou definici mm, tedy mm, daňového uniku a mm, potom, ale jak to bude v radě, protože v radě potom každý řekne, my to definujeme jinak. Druhá věc, když se hovoří o daňovém uniku, tak se hovoří o agresivním eh, daňovém plánování, co připravují často tedy konzultační firmy a advokáti a podobně. A takže to se daří proč? No, protože mají k dispozici jasně, jas, obecný přehled, jak to je s daňovými předpisy jednotlivých států a to jim to umožňuje. Pokud chceme efektivně bojovat proti tomu, tak musíme mít stejné nástroje. A já se ptám, tady komise má k dispozici také podobný přehled jednotlivých států, respektive pravidela předpisů. Pokud ne, není chvíle na to, abychom to zavedli. Vytvořila se na to taková e, struktura oddělení, které to bude dělat, a, protože potom je těžké bojovat proti něčemu, když nemáme stejné nástroje. Třetí otázka. V některých zemích, i e, ve Spojeném království, ve Nizozemsku, i v mé země, abychom bojovali proti těm zahraničním daňovým e, režimům, tak se tedy aplikuje taková e, dáně, paušální dáně na tyto režimy, na tu montáž daňovou, která tedy proběhla v zahraničí v podstatě. A já se ptám, co si myslíte, je to dobrá věc, tedy takto to zdaňovat, eh, a nebo spíše uvalit eh, daňovou amnestii jako je to v některých jiných zemích. A potom poslední technická otázka, pokud dovolíte. Chtěl bych vědět, jak jsme na tom s programem Fiscalis eh, do roku 2020. To je program spolupráce v EU, který umožňuje národním finančním úřadům si vyměňovat informace a know-how. Chtěl bych vědět, zdáli, již jste vyhodnotili fungování tohoto programu a když ne, tak to kdy, na kdy a s jakým výsledkem. Děkuji. Monsieur Tom van den Bedankt, meneer Děkuji vám, pane komisaři. Eh, když dovolíte, budu hovořit eh, holandsky. Asi se všichni shodneme, že agresivní daňové plánování a nekalá daňová konkurence stylu LuxLeaks eh, jsou nepřijatelné. Asi ten nejlepší nástroj, který máme pro boj s těmito nešvary, je zavedení společných pravidel v EU pro vypočítání společného daňového základu společností, v roce 2012 parlament k tomuto přijal stanovisko, která je na stole už tři roky. A já se chci zeptat, jakým způsobem komise hodlá odblokovat práci v této oblasti a co je zde nejsložitější? Plánujete předložit nějaký přeskoumaný návrh? A e, chcete přejít z dobrovolného na povinný systém, jak se říká ve zprávě parlamentu? Má poslední otázka k transparentnosti. Ehm, komise, myslím, začala pracovat velmi rychle, ehm, co se týká výměny informací o těch daňových rozhodnutích. Transparentnost v oblasti daňových rozhodnutí je první důležitý krok, ale jak tady zaznělo, Ve společném dopise francouzských, německých a italských úřadů se jasně říká, že to nestačí. Takže se chci zeptat, jaká přísnější opatření hodláte zavést, abyste zajistili dodržení pravidel v této oblasti. Merci bien. A děkuji, pane komisaři. Nejprve na pana předsedu Ferbera bych řekl toto. Vy jste hovořil o číslech, informacích, tisku, jiní hovořili o eh, tom přehledu podle jednotlivých států, té kartografii, jak tomu říkají. Takže tady je asymetrie v těch informací, to je pravda. Eh, daňoví poradci například mají přístup k informacím prostřednictvím podniků, kterým radí. A teď jde o to, aby i veřejnost měla přístup, abychom i my tedy byli na stejné úrovni jako oni. Jako podniky, jako daňoví poradci, abychom měli stejné, stejný objem informací. A to chceme udělat prostřednictvím těchto předpisů. O to nám jde. Předtím nebyla jasná pravidla. A co chceme udělat? Navrhnout velice jasná pravidla. To bude první krok, opakuji to. Samozřejmě nemůžeme hned přejít z pekla do ráje, to ne. A nyní eh, to, tady budou určité etapy. A je třeba, abychom byli bdělí, my jako komise parlament, a to je eh, na princip retroaktivity. Můžeme hovořit pouze pro futuro. Ale ta pravidla, která máme, že existují 10 let. A ještě opakuji, já se omlouvám komisaři my, takže zpětně, deset let zpětně pro rozhodnutí, která se aplikují ještě teď, ale eh, to ano, ale eh, jak říká tedy evangelium jako správný eh, křesťan, tedy to musím říci, takže ne, nemůžeme tedy vytahovat to, co již je pase, to, co již umřelo. Ale, mm, no, samozřejmě tak, ale ne já tedy. Tady se nedržím žádného náboženství, ale já to chci zopakovat. Eh, takže eh, musí to být všechno jasné, protože potom bychom mohli těžko ukládat efektivní daně, pokud je AXIS nebo CCTB. Já doufám, pane předsedo Ferbere, že se to řekl jasno. Jasně, já jsem neříkal, že komise by předtím nic v tom nedělala. Ne. Pan Šemeta, ten mm, pracoval na tom velice dobře, Eh, jeho role byla velice užitečná. Axis, to je vynikající návrh, ale eh, co jsme skonstatovali, že bohužel se to zablokovalo v radě. Já nemohu eh, přesně odpovědět na vaši otázku, protože to je součást našich strategických schémat, na kterých pracujeme. Mm, mm, mm, mně jde o to, abychom udělali pokrok Eh, pokud to bude stejný návrh, který projde, tak budu rád. Ale pokud ten přístup bude muset být odlišný, tak abychom dostali jednomyslný souhlas členských států, tak to taky nevylučuji. A nakonec, eh, pokud tedy nic nebude fungovat, tak je zde ta možnost té posílené spolupráce. Ale já bych velice rád, aby eh, protože, ale je pravda, že pokud se nám to nepodaří v 28 a ani ne v 11, tak se nám to nepodaří vůbec, to je jasné. A do léta bych chtěl tedy, abychom se dohodli na tom balíčku, přijali strategické kroky, abychom odblokovali tu slepou uličku. Samozřejmě ten základní návrh, to je návrh, který vzešel z předchozí komise, se kterým souhlasím. To je jasné. A nyní na pana Oni, já děkuji za podporu, zareaguji na vaše pochybnosti, pokud jde o výměnu informací. Ano, všichni daňoví poplatníci, všechny osoby povinné k dani, kterých se bude týkat eh, to rozhodnutí, tak ti tam budou spadat, včetně zahraničních subjektů. A potom sankce. Členské státy, které nepředají ty informace, tak proti ním se zahájí řízení pro porušení povinnosti. A na pana Kerstose. Ano, já ho chci uklidnit, on ví, ať ta vláda v Řecku bude jakákoliv. A já již určitou dobu, já jsem pro to, aby Řecko zůstalo v eurozóně, to je velice důležité pro řeky, pro řecký lid. A také jsem pro to, aby to nebránilo eh, Řecku v růstu. O to tady jde. Aby bylo konkurenceschopné, vytvářelo pracovní místa, aby se eh, vyřešilo i to sociální utrpení Řeku. To je společná výzva pro všechny řecké politiky. A na tom budeme pracovat. A nyní asi všichni vědí, hm, eh, jednáme s řeckou vládou a partnery, hm, to je ta tedy Brussels Group, já jsem ji vytvořil pro toto a budeme pokračovat nejenom v Bruselu, ale i v Aténách, tedy v terénu a s cílem vzít do úvahy demokratické priority, tak jak byly vyjádřeny v této zemi, e, protože lid si to tak zvolil, ale je třeba na druhé straně, aby Řecko respektovalo své závazky vůči partnerům, to je zásadní. A e, čas běží, Blíží se tedy eh, časové lhuty. Tedy pracujeme na tom v duchu spolupráce, ale není to jednoduché. Asi eh, chápete, že k tomu nemohu říci více. Eh, na to je celý tým, a který pracuje ve dne v noci. A když říkám ve dne v noci, tak skutečně to tak myslím. Všechny dny, všechny noci, včetně nedělí. Tedy všichni se zmobilizovali a potom kladete konkrétnější otázky zdanění těch e, rejdařů. Já nechci na to e, e, odpovídat teď já sám, protože řecky se vyjádřil, jak se vyjádřil. Ano, to má samozřejmě i tu etickou dimenzi, dimenzi spravedlnosti. Já nejsem řek, já má, znám vaši zemi, mám ji rád, ale Někteří řekové, když hlasovali, tak eh, eh, i se vyjádřili, že tam v těch daňových rájích je 25% HDP, že eh, a přitom řeky čekají velké reformy. Je to velice nespravedlivé. Někteří jsou značně bohatí a Možná proto také eh, řekové hlasovali, jak hlasovali. Ale na druhé straně je to problém konkurenceschopnosti zemi a nechceme provokovat další daňové úniky. To je tady takový, taková duální situace. Chceme spravedlnost, transparentnost, morálku. Svým způsobem je tam etický problém v Řecku. A na druhé straně nechceme, aby Eh, se oslabila podnikatelská činnost. K čemu by byla dobrá etika a spravedlnost, když by se nevytvářely hodnoty a bohatství? Tedy proč eh, i neposílit eh, to placení daní prostřednictvím transparentnosti a vyměny informací a je třeba, aby to byly ale praktiky tam, které budou transparentní, nebudou nikoho poškozovat. A samozřejmě my to nevidíme nějak nepřátelsky, ne, ale je třeba všechno tedy jak si mm, provozovat, eh, praktikovat nebo mm, přistupovat k tomu rozvážně. A potom mm, tedy Švýcarsko. Ano, tady eh, probíhají informace o těch účtech ve Švýcarsku. Teď jednáme tedy, jedná se i švédské orgány, eh, pardon, švýcarské orgány jednají s švédskými orgány v tomto, ale samozřejmě i členské státy by měly vyhodnotit své bilaterální vztahy tedy a podívat se na to, jak se takovéto věci řeší v samotné EU. Teď k panu Koferatim. Budeme jednat určitě, já vám to garantuji. Já před chvílí eh, se řeklo, že když se když vznikne problém, tak se na to vytvoří komise. To řekl jeden známý politik v jednom eh, regionu naší čtvrté republiky, která měla takový, to, já všem, který to byl politik, který to eh, takto používal. Ale to my nechceme dělat. To znamená, musíme vědět, jak budeme jednat. A tady k čemu já se zavazuji, že ten problém budeme řešit s veškerou vážností, zodpovědně, abychom našli řešení, nebudeme ztrácet čas. Já tedy s velkou péčí sleduji i pozici eh, Evropského parlamentu k této směrnici o eh, právech akcionářů a s a já když říkám, že budeme mít studii, studii dopadu, tak to neznamená, že to chceme pohřbít jako téma. Ne, chceme mít možnost jednat relevantně. To, takže samozřejmě my nechceme nějak penalizovat naše podniky, to ne, já jsem komisař pro daně a o tom hovoří, ale jiní, jiní kolegové se tomu také věnují, paní Jourová a tak dále, takže je třeba skombinovat to všechno dohromady na pana Mana, já, zcela, já souhlasím s vašimi pozicemi. Pokud jde o malé střední podniky, tak to zcela chápu. Je to otázka spravedlnosti, respektování sociální smlouvy. A mm, e, mm, i to, co jsem vyjádřil, tak jasně ukazuje, že se tady shodneme. A teď k tomu, co se děje v Německu. E, komise e, chce tedy, aby se tam prosadily pravidla, vnitrostátní pravidla proti zneužívání daňového systému. Samozřejmě to závisí na krocích tohoto konkrétního státu. Teď pan Baje, optimalizace a vyhýbání se daňové povinnosti. To je otázka e, právního základu. Já si myslím, že je třeba e, vystupovat proti obou jevům, i když e, ty nástroje se e, liší. Takže jinými slovy, v rámci řízení, které navrhujeme, my máme návrh, který se nazývá transparentnost, takže jde o informace o rozhodnutích, ale poté tedy mm, eh, potom také budeme řešit optimalizaci, vyhýbání se daňové povinnosti a eh, je třeba mít na to metodu spíše než nějakou komplikovanou právní definici, což by mm, asi těžko členské státy eh, přijali schodně nějak. A někteří říkají, vy to říkáte také, vy nedefinistuje, ne, nedefinujete, nepopisujete. Ne. Ten náš mechanismus transparentnosti bude mi to výhodu, že vnese spravedlnost a jakmile bude ten proces, tak budeme moci tedy jako komise potom ukládat sankce, které budou odrazující. A pokud jde o tu kartografii, eh, tak tam my známe ty možnosti, které zde se nabízí kvůli těm eh, eh, nesouladům, ale my nemáme žádný takový katalog, jako je schéma. Dnes je pravda, že podniky jsou v tom silnější, na tom jsou lépe než my. Eh, z definice věci, no, protože jak si jsou to podniky, které musí, mm, ze kterých plynou ty informace vůči úřadům, takže jsou na tom lépe. A nakonec eh, otázka pana van den pokud jde o axis a obligatorní charakter nebo dobrovolný charakter, čím se budeme zabývat v červnovém návrhu. Budeme to řešit tedy globálně, to je jeden z parametrů, kterým se teď zabýváme, jak zajistit, aby ten systém se aplikoval. Ano, je třeba zde mm, dát důvěru členským státům, že si budou vyměňovat informace a že to bude veřejně transparentní, že to bude možné kontrolovat. A tady končím. To, co my navrhujeme, je revoluční, protože to je nový krok. Otevírá určitý prostor. A to není ale mm, samotný cíl zatím. My chceme jít dále. Transparentnost, to znamená veřejnost, to znamená všechny profese do toho dát, znamená to všechny země. Je důležité, abychom tady spolupracovali a já tedy mm, velice mm, s velkým zájmem budu sledovat i vaši činnost. A tím končím, pane předsedo. Já samozřejmě přijdu sem kdykoliv jindy a moji spolupracovníci odpoví případně písemně na veškeré vaše otázky, které položí vaše dva výbory v tomto zásadním tématu a jak již jak opakuji, komise v tom je blízká parlamentu a nemáme co skrývat. Výborně, děkuji, děkuji pane komisaři. Já si myslím, že členové měli možnost položit všechny otázky, eh, které si přáli komisi dnes předložit a já děkuji, že jste odpověděl velice přesně. Často Eh, se dělá to porovnání sklenice na půl plná či prázdná, takže já mám prázdnou sklenici, která je nebo je na půl plná. No, já bych to viděl pozitivně. To znamená, eh, v těch našich krocích ve skutečnosti, tedy vůči Evropské komisi, my máme stejný cíl, o který nám jde. A eh, teď je to jaksi časovka, je to závod o čase ale my, komise a parlament, sledujeme cel, stejný cíl. A velká politická překážka, která před námi stojí, to jsou vlády, respektive ministerstva financí. Proč? No, proto někteří chtějí si zachovat svoji privilegovanou situaci, jiní, protože jsou masochisti. Oni nechtějí, aby evropské instituce se míchaly do jejich vnitrostátních věcí. My ale budeme striktně dodržovat kompetence Evropské unie a Evropského parlamentu. V daňových věcech jsou velice omezené tyto pravomoce, především na straně parlamentu, ale máme politickou odpovědnost. Já především z toho vyvozuji, že eh, v tom dokumentu o transparentnosti, tedy to je ten první krok v celém tom balíčku, eh, který komise přijala před pár dny, tak jeden z klíčových bodů právě bude Eh, eh, zajistit, aby komise dostávala povinně informace, ty informace, které si povinně budou vyměňovat ministerstva mm, financí, a to pod sankcí. A samozřejmě asi zde tento návrh nebude zrovna eh, jaksi vítán s nadšením na všech ministerstvech. Také i z toho dedukuji, že komise je otevřena myšlence, Eh, nutit zveřejňování informací podle jednotlivých zemí. Samozřejmě s tou výhradou, že musíme proskoumat praktické důsledky, které by to sebou neslo. A to především výbor Econ eh, také dal k tomu souhlas a již eh, je to platné, pokud jde o banky, například a tato povinnost, když se na ně vztahuje teď, tak nechápu, proč by se tato povinnost neměla vztahovat i na jiné oblasti. Já myslím, že také je třeba pozitivně i vidět způsob, jak komise hodlá navrhnout to, že Evropská unie bude příkladem při aplikaci doporučení G20 a OECD. A myslím si, že snad jsem nezradil vaše slova, když jsem řekl, když jsme oznámili obsah toho skutečného balíčku, to bude v červnu, a který bude obsahovat, pokud to dobře chápu, ustanovení eh, legislativního charakteru a potom takový akční plán v jiných oblastech. Tak eh, pokud to schrnu, tak bych řekl toto. Eh, bude to všechno, co se týkalo nebo co zešlo z OECD, ale ještě, ještě více, protože my jsme Evropská unie, my jsme jednotný trh a velký počet členských států Eh, eh, vlastně všechny státy za pár let eh, budou mít stejnou měnu. Tudíž je normální, abychom měli specifická pravidla nám vlastní. Toto je pozitivní a jak jste řekl, toto představuje pouze první diskuzi, další bude s paní Ferstager, s lotyšským předsednictvím. Nyní tedy v rámci zasedání koordinátorů také i e, si připravíme pracovní program. Ještě bych doplnil, protože dnes na této schůzi nás i poctila návštěvou předsedkyně Nizozemského parlamentu. Tak bych chtěl říct si toto mm, já i koordinátoři určitě. E, se mnou budou souhlasit. Já bych chtěl navrhnout všem národním parlamentům, které si budou přát, aby s námi se spolupracovali v této agendě. A já si myslím, že mm, mm, vzhledem i k roli veřejného mínění potřebujeme to, abychom zvýšili politický vliv našich rozhodnutí Eh, a jejich legitimitu, tak proto budeme muset více a více se opírat o národní parlamenty a dbát na to, aby návrhy, které budeme předkládat, budou eh, vzaty eh, v potaz zvolenými zástupci občanů členských států. Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali program zasedání našich dvou výborů a sejdeme se zítra Eh, na jiném společném zasedání a bude se to pod vedením výboru EKON a pokud jde o výbor TAX, příští schůze se bude konat 16. dubna. Tím přeruším jednání a eh, ti, kteří se eh, zúčastní, ti, kteří se nezúčastní schůze koordinátoru, tak odejdou a hned potom navážeme se schůzí koordinátoru. Tím končím tuto schůzi.